rozvoj, především s ohledem na ekonomické potíže, kterým čelí současná Evropa. Děkuji, paní Redingová. Rozprava je tím ukončena a hlasovat se bude zítra ve 12 hodin. Dalším bodem na našem pořadu jednání je zpráva kolegy Michela o finančním, finančním nástroji pro uh, spolupráci v rozvoji. Máte uh, slovo na čtyři minuty. Děkuji. DC i nástroj pro rozvojovou spolupráci je účinným nástrojem. V období od roku 2007 do roku 2013 Evropská unie měla k dispozici rozpočet téměř 17 miliard euro na boj s chudobou, eh, aby, dosa- aby splnila cíle eh, milénie a eh, podpořila demokracii v rozvojových zemích. Parlament sleduje fungování a dopad tohoto nástroje a zajištění, aby tyto peníze byly vynaloženy v souladu s těmito cíly. Na konci tohoto roku eh, komise bude prezentovat návrh další generace financ- nástroj pro financování eh, zahraniční, eh, zahraniční akce eh, po víceletý finanční rámec po roku 2013. Proto náš výbor se rozhodl analyzovat, co jsme se naučili na základě tohoto nástroje a definovat naše očekávání po budoucím nástroji. Dosáhli jsme jednohlasného souhlasu v podpoře následujících základních zásad. Potřebujeme nástroj financování, který bude výlučně zacílen na eh, eh, boj s chudobou, tak jak to eh, je zakotveno v Lisabonské smlouvě a bude se týkat pouze rozvojových zemí. Jeho cílem je zaměřit se na opatření oficiální rozvojové pomoci, tak jak jsou definována výborem pro rozvojovou pomoc OECD a toto musí být ještě přísnější než v současném DCI. Chci jasně říci, že nespochybňujeme ostatní části rozvojové pomoci rozvojovým zemím, zvláště sílícím eh, trhům a eh, zemím ze středně velkým příjmem. Tato forma spolupráce se ale musí odehrávat pomocí jiných nástrojů, aby se tak eh, posílila transparentnost a specifická povaha rozvojové spolupráce. Financování na zlepšení eh, přístupu lidí eh, k ke vzdělání a zdravotnictví musí se realizovat podle jasného měřítka. Minimálně 20 těchto peněz musí jít do těchto zcela zásadních programů. Budoucí nástroj musí zajistit lepší integraci ekologických eh, a, a, eh, a otázek a otázek změny klimatu a musí zavést eh, spravedlivý a účinný systém daní. To je další důležitá otázka. Zvláště v zemích se střední příjmovou hladinou je toto nezbytné ke snižování chudoby a snížení závislosti. Nový nástroj musí být dostatečně financován. Náš rozpočet na rozvoj v dalším finančním rámci musí přispět k dosažení kolektivního cíle 0,05 eh, eh, hrubého domácího eh, produktu. Peníze je třeba využít co nejefektivněji a nejúčinněji lepší koordinace mezi komisí a členskými státy pomůže a parlament proto podporuje e, vypracování společných strategických dokumentů. I sama komise e, praví, že to zajistí lepší dopad těch asi 6 e, miliard euro na rok. Představte si, co by to mohlo, k čemu by to mohlo pomoci v rozvojových zemích. A konečně, když komise schválila rozhodnutí o strategickém Eh, programu eh, parlament se musí dostat na stejnou eh, úroveň v rozhodovací pravomoci s radou. To také vyplývá z Lisabonu. Usnesení, o němž budeme tento týden hlasovat, bude představovat základní linii pro další generaci nástrojů pro rozvoj. Doufám, že se nám podaří poskytnout širokou podporu těmto návrhům našeho výboru, které jsou eh, založeny na našich eh, zkušenostech s těmito eh, s, těmito, s, touto, s touto prací. My chceme zajistit, aby nástroj DCI fungoval a aby i jeho následník dobře fungoval. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego Mičle. Nyní kečtý ale. A já dávám slovo paní kolegyni Bašesku eradicarea sărăciei este un obiectiv... Děkuji vám, pane předsedo. Já se domnívám, že my hovoříme o nástroji, který je velice důležitý pro Evropskou unii. Pokud to zrealizujeme, tak to znamená, že Evropská unie bude nadále viditelná na úrovni OSN a při plnění cílu milénia. My Abychom tento cíl dosáhli, potřebujeme eh, jasné tematické a teritoriální priority pro tento nový fond, tak aby mohl být eh, účinněji využíván. Skupiny, které je třeba chránit, rozvoje v země a eh, země, které patří do emerging economies, tak Všude tam je třeba podporovat eh, zejména soukromé hospodářství, aby se tyto země mohly stavit na vlastní nohy a byly méně závislé na zahraniční pomoci. Děkuji vám nyní paní kolegyně Tykau. Děkuji vám, děkuji vám, pane předsedo, paní komisařko. Evropská unie může pomáhat evropským, pardon, rozvojovým zemím při boji proti chudobě a při plnění cílu milénia. Důležitá jsou ovšem také opatření, která jim pomohou bojovat proti změnám klimatu. Evropská unie zde již přijala určitá opatření, zejména eh, pokud se týče úpravy a přizpůsobení zemědělství změněnému podnebí, eh, pokud se týče mořských zdrojů, vodních zdrojů a tak dále. Máme Evropský fond pro eh, energetickou účinnost a obnovitelné energie. Očekáváme investice do eh, obnovitelných zdrojů energie a účinnosti využití energie. Ta také ve prospěch rozvojových zemí. Budeme také hovořit o zelených rozvojových mechanismech. A nyní je eh, paní kolegyně přerušena. A nyní paní kolegyně Záborská. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Náš kolega pan Mitchell je skutečně eh, velkým odborníkem, co se týče rozvoje proto je jeho zpráva tak kvalitně, já mu za tuto práci děkuji. Chtěla bych se zaměřit pouze na jednu věc, a to je respektování principu subsidiarity. Program Kadok nenabízí pouze peníze. V podstatě musíme také prosazovat západní hodnoty v rozvojových zemích. Proto je důležité, abychom i v tomto ohledu nabízeli finanční prostředky. Naší povinností je, aby v těchto zemích byla respektována lidská práva. V budoucnosti musíme respektovat právo těchto národů, musíme také respektovat jejich kulturu a musíme přitom poskytnout západní finanční pomoc, aby tyto hodnoty mohly dále uchovávat. Děkuji paní kolegyně Sapovské a nyní paní kolegyně tančila na závěr Catch the Eye. Eh, paní komisařko, eh, zpravodaj už toto podtrhl. Eh, eliminace chudoby je důležitým cílem finančního nástroje rozvojové pomoci a Evropská unie eh, již mnoho rozvojovým zemím pomohla, ale existují i další výzvy v této souvislosti. A ta, ty se týkají cen potravin. Eh, na mezinárodní trhy jsou eh, ovlivňovány eh, suchem a jinými eh, problémy a to vyžaduje rychlou akci. Evropská unie musí reagovat na vyžádání a podle potřeb a tím také bude možné lépe splňovat mezinárodní cíle. Evropský parlament musí podporovat v tomto i nadále Evropskou komisi tak, aby rozvojová politika byla dobře definována, aby i Eh, Evropský parlament mohl vykonávat svou, eh, svou kontrolní pravomoc. Děkuji. Tím končím eh, proces Catch the Eye a závěrem ještě paní komisařka Radingová. Pane před. Pane předsedo, vítám tyto poznámky i návrhy Evropského parlamentu a jsem velice ráda, že jsme se shodli na celé řadě otázek. Komise si cení toho, že pokračujeme v dialogu v kontextu demokratického přeskumu a tento dialog přináší dobré výsledky. Je nám pouze líto, že Evropský parlament nemá pocit, že některá usnesení, které se týkají programů, eh, neuvádějí patřičné detaily. I když komise bere v úvahu eh, stanovisko Evropského parlamentu kdykoliv je to možné. Co se týče eh, veřejných statků, chtěl bychom zdůraznit, že obecně budeme potřebovat požadavek ODA a Evropská unie by tedy měla dále financovat veřejné statky v rámci DCI. Co se týče oddělených eh, partnerských nástrojů, tak eh, zde bychom měli zajistit eh, spolupráci v rámci tematických okruhů, především co se týče organizací občanské společnosti a municipalit. Dále, co se týče migrace a azylu těchto programů, tak zde je dáváme do kategorie ODA, tematické spolupráce, kdy investujeme do lidí a budeme řešit také naplňování cílů tisíciletí, protože zde jsme odhlédli od vzájemných vztahů mezi těmito cíly. Co se týče rozvojového fondu, tak eh, v tuto chvíli to není možné. Řešíme tuto otázku s členskými státy, bereme v úvahu především cíle a principy dohody z Kotonu. Co se týče využití aktu v přenesené pravomoci, komise poukazuje na dopis pana předsedy Barosa z 7. března 2011, kde předseda eh, hovoří o nové architektuře, která bude zohledňovat nový institucionální kontext. Velice důležitým prvkem je flexibilita v oblasti nebo v procesu programování. Musíme stanovit priority, programy, abychom eh, zohlednili rychle se měnící svět a situaci. Máme zavést nové významné prvky, jako jsou aktiv přenesené pravomoci, máme plně respektovat eh, kritéria, které jsou zohledněny ve článku 290. Eh, na závěr komise vítá zprávu Evropského parlamentu. Je to velice užitečný vstup pro přípravu eh, následných eh, principů a nástrojů a také pro přípravu nového finančního rámce. Děkuji vám, Tím končím debatu a hlasovat se bude zítra v poledne. Další bod na programu je zpráva paní kolegyně Voles o e, Zpráva paní kolegyně Voles.